Kolegové, začneme, protože už je 15.10 a měli jsme začít ve 3. Nejprve schválení zápisu ze 14. listopadu. Well, no. Potom přijetí pořadu jednání. Ano, děkuji vám. Žádné námitky, dobře. Takže první zpráva, což je zpráva paní Lichtenbergerové, změna nařízení o statice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách, pokud je o svěření přenesených prováděcích pravomocí. Prosím, Evo, máte slovo. Dobře, mnohokrát děkuji. Já budu stručná, protože kolegové, kteří přispěli, tady ještě nejsou. A chci jen zmínit, ne, ale ti, kteří předložili pozměňovací návrhy, tady nejsou. Nemluvím obecně o tom, kdo tady je nebo není. Chtěla jsem jen říct, u těch pozměňovacích návrhů, které jsme posuzovali, s většinou mohu souhlasit. Až na ty, ve kterých se vždycky uvádí, případě potřeby. Protože to jsou věci, které se vždycky objevují při vyjednávání s radou. Takže já si myslím, že sami si to tady zatím říkat nemusíme. Tam mám proto mínus. Mám jeden pozměňovací návrh pana Sasady. Tam je chyba v seznamu prohlasování. Týká se to doby, po které jsou povolené akty v přenesené pravomoci. Od komise jsme měli dobu neurčitou a podle pozměňovacího návrhu bylo pět let, s tím bych souhlasila. To je tedy plus a ne minus v seznamu pro hlasování, aby to bylo jasné, to byla chyba. Tam nastal komunikační zkrat. Ale u toho zbytku podle mě jsou to věci, kde se snad v zásadě shodneme. O obsahu už jsme mluvili. Já myslím, že k tomu už se nemusíme vracet. Pokud někdo něco ještě dalšího nemá, samozřejmě v tom případě ano, ale co se týče posouzení poznací návrhu, to je z mé strany vše. Děkuji. Děkuji, Evo. Je tady zatím jediný stínový zpravodaj, takže paní Majsnerová. Já jsem asi jediná, kdo je tady a samozřejmě eh, eh, Eva Lichtenberger to eh, využila ehm, úpravy podle Lisabonské smlouvy k optimalizaci. Já si myslím, že jediná věc, kde moje frakce nebude úplně souhlasit, to je omezení um, aktů v přenesené pravomoci. Tady si myslíme, že to, co navrhuje komise, je v pořádku, čili to je jediná věc, kde asi nebudeme úplně stejného názoru a myslím si, že um, jinak to můžeme podpořit. Děkuji. No, děkuji, pan Alchadraui. Je to ke zprávě paní Lichtenbergové, ano? Ano, pane předsedo, já vím. Eh, eh, Především děkuji Evě za odvedenou práci. Já už jsem říkal, že se v podstatě shodneme, souhlasíme s jejími návrhy. Chceme tam také statistiku o cestujících, takže obecně řečeno s Evou souhlasíme. Je tady pár pozměňovacích návrhů, které stoprocentně podpořit nemůžeme, ale v zásadě se shodneme. Děkuji. Dobře. Už tu není nikdo další, Evo, takže v tomto smyslu opakuji, že hlasovat se bude zítra. A pokud se nezmění seznam pro hlasování, s tím, že paní zpravodajka je pro eh, pozměňovací návrh pana zasady, tak to oznámím a údajně bude ještě pozměněn. Dobře. Dobře, dále zpráva Kana Kramera o statistice železniční dopravy. Přijde, Evo? Víte to? Ano, jistě. Dobře. Mnohokrát děkuji. Děkuji i za pozměňovací návrhy. Evo, ano, prosím. Za Michaela, dobře. Ano, já zastupuji Michaela, který dnes přijde pozdě. Víceméně je to stejné i tady. I tady máme eh, několik pozměňovacích návrhů, které eh, tam chtějí využít to where appropriate. A já, jak už jsem říkala, to nepovažuji za nutné, stejně tak jako můj kolega Kramer, protože eh, to se sem stejně dostává jaksi přes radu. E, tadyhle jedna věc, ta se týká těch věcí v závislosti na vzdálenosti, to je pozměňovací návrh pana Borisova. S tím budeme souhlasit, ale e, navrhovali bychom jenom e, do 500 kilometrů. My tady máme ještě návrh, který obsahuje 500 až 750 a více, eh, to bude zahrnuto, to má být zahrnuto do statistik a to je to, co chceme, protože si myslím, že je to nutné. Eh, jednak máme velké členské státy, to je jedna věc, a za druhé má svůj smysl, aby eh, i tyto vzdálenosti sem byly zahrnuty nebo tyto aspekty. Jinak si myslím, že další pozměňovací návrhy, kromě těch, které opět zase přinášejí otázku tou where appropriate. Vidíme pozitivně a děkujeme za ně za všechny návrhy, které nám byly doručeny. Děkuji. Thank you, Mr. Děkuji, pan Borisov. Vážený pane předsedo, kolegové, já vám chci poděkovat za práci na této zprávě Rád bych něco řekl ke statistice nehod. Zdá se mi, že by nám vždy mělo jít o bezpečnost na silnici. A údaje, které sbíráme, by měly vycházet z údajů Eurostatu. Podle nás by se pole působnosti nemělo rozšiřovat. Neměly by tam být údaje o železniční infrastruktuře nebo o dopravě nebo o spojeních. údaje o vlacích, které nepřepravují kola, by tam taky být neměly. Pokud je o pravomoci komise, pokud je o pravomoc komise přijímat v přenesené pravomoci, víme, že je tady návrh, aby se ty pravomoce omezily na dobu pěti let. Na období pěti let. To je potom možné později obnovit nebo prodloužit. Já tyto návrhy podporuji. Současně bychom měli zachovat pravomoci Evropského parlamentu. Při práci na aktech přenesené pravomoci by komise podle nás měla provést konzultaci s železničním odvětvím, s železničními podniky. Můžeme souhlasit se zpravodajem v tom, že by se navrhlo, že komise by měla podávat zprávy o nařízení. Co se statistik týče, co se týče podílu železniční dopravy na základě vzdáleností, Jak zpravodaj, tak já jsme předložili pozměňovací návrhy. Cílem těchto pozměňovacích návrhů jsou záměry podle Bílé knihy z roku 2011. Děkuji, pan Alchadrawi. Na pana, za pana Liberackého. Ano, já chci říct něco podobného jako předtím. V zásadě souhlasíme se spravodajem. A to se samozřejmě také projeví zítra při hlasování. To je vše. Děkuji. Výborně. Paní Meissnerová. Ich bin in groben Zügen. Děkuji. Já v podstatě také souhlasím, protože i v tomto případě ehm, podávání zpráv by se mělo zjednodušit, železniční podniky by neměly odevzdávat dvě zprávy, ale jenom jednu, to má smysl a proto je dobré říci, že eh, by měly eh, eh, ERA a mm, Eurostat už i spolupracovat. To je smysl našeho pozměňovacího návrhu. Stejně jako EPP, e, já sice také ráda jezdím na kole a chtěla bych si přepravovat kolo po železnici, ale myslím si, že mm, to asi mm, by eh, bylo těžké realizovat to ze statistického hlediska. Eh, kde se mají data schromažďovat, to je otázka, eh, která se mm, bude řešit v monitorovacím schématu. Možná, že příslušné DG na komisi by to mohlo určit, jak podrobná budou ta data, jestli to bude tak, jak navrhuje pan Krámer a co všechno budou obsahovat a jak nej, co nejsnadněji schromáždit transparentní a jednoduchá data. Já si myslím, že eh, tak, jak je to navrženo, že to bude v pořádku. Děkuji. Děkuji, Evo. Chcete něco dodat? Existuje Eh, my v Rakousku říkáme, že statistika to je pes. Eh, a to má znamenat, že statistika není něco, co nemá jaksi mm, jak, eh, žádnou hodnotu, že statistika, že záleží na tom, na jaké bázi se data schromažďují a jakým způsobem členské státy, v našem případě ta data schromažďují. Já jsem například od Itálie, když jsme diskutovali o řidičském průkaze, mluvila o tom, mluvili jsme o tom, že se rozlišuje ve statistikách například, jaká věková skupina eh, je účastníky mm, dopravních nehod, eh, jestli je to věková skupina 14 až 16 nebo 16 až 18 a ukázalo se, že tam rozdíl není. Například eh, to též je to s těmi jízdními koly. Ta otázka není tak docela triviální, ale podle mého názoru se to tady velice silně překrývá také s naší agendou v oblasti cestovního ruchu a je to relevantní, když se snažíme tady získat data v souvislosti s jízdními koly a přepravou jízdních kol, protože z toho vychází zase nějaká nabídka pro turisty a pro cestovní ruch. Já vám mohu říci, že eh, podél Dunaje z Německa až do Maďarska dál už to nejde, ale eh, bude se hm, dále rozšiřovat tato cyklostezka, tak je spousta lidí, kteří eh, Eh, si ty složitější části té cyklostezky chtějí nechat kolo převést vlakem. Je to velice eh, důležitá součást nabídky pro turisty, kteří přijedou eh, autem nebo, je, nebo letadlem, protože je to prostě pro ně atraktivní. Takže by mělo smysl opravdu vědět, kde, se, to, kde je tato možnost. Je to součást evropské legislativy, návštěvy, na to nesmíme zapomínat a bylo by zajímavé eh, v rámci implementace také eh, roz, jak si rozšířit tuto atraktivní nabídku eh, tím, že bychom věděli, kde je tato možnost tak potom máme v ruce vlastně určitý pozitivní efekt, který působí hm, také v, třeba na ty podniky, které doposud nebyly ochotny eh, jak si připojit k vlaku vagon pro přepravu jízdních kol. Čili eh, důležité je jednak to, o čem jsme se rozhodli v parlamentu také provést a na druhé straně e, vlastně schromažďovat informace o tom, kde existují tyto atraktivní nabídky pro turisty a kde je třeba něco ještě vylepšit. Já jsem ještě na začátku zapomněla jednu informaci. Je, je tady malý ústní pozměňovací návrh k číslu 19, ale e, ten máme v hlasovacím seznamu a ten pozměňovací návrh k té 19 kde se mluví e, o e, tedy e, počtu kilometrů železniční infrastruktury vybavené ERTM, ERTMS a tak dále, tak tam je navrž, navrhováno doplnit slovo continuously, když, protože když tam někde bude pět kilometrů chybět, tak vlastně ten efekt tímto, tohoto nového vybavení eh, se úplně ztrácí. Ale to samozřejmě v hlasovacím seznamu bude ještě zmíněno a já vám v tuto chvíli děkuji za vaše příspěvky. Mnohokrát děkuji, paní Lichtenbergerová, za pana Kramera. A hlasuje se samozřejmě zítra další bod, pan De Baker, e-call. Takže já navrhuji, že počkáme, než přijde. Prostě počkáme, než přijde někdo další. We are running a little máme trošičku předstih, takže. Oh, ano, výborně právě včas, Filipe. Skvěle. V politice je čas všechno. Čas na zlato. I give you a second to get yourself together because there's no Dávám chviličku, abyste se usadil, stínoví zpravodajové tady nejsou. A ne, někdo tu je, takže se omluvám. Dobře. To by bylo skvělé, že? Nicméně, Filipe, máte slovo. E-call. Není tady nikdo, kdo by řekl, že nesouhlasí, takže je to skvělé. Ne, dobře, děkuji, pane předsedo. Já přejdu na nizozemštinu, jestli mohu. Van e-call aan de ene kant in... Eh, my tedy tady máme eh, zprávu eh, o e-call, zprávu o interoperabilních službách e-call a také o modalitách e-callu. Já si myslím, že jsme spolupracovali velmi dobře s různými zpravodaji, dosáhli jsme dobrých kompromisů eh, v jednotlivých těchto tematických oblastech. Samozřejmě, že jsou to témata, eh, kterými se parlament zabývá již dlouhou dobu. Já jsem už v minulosti eh, byl pro povinné zavedení e-callu, to souvisí také s mojí zprávou a my vlastně vycházíme i z toho, co k tomu řekly jednotlivé výbory. Povinné zavedení e-callu to je velká výhoda pro evropské občany, protože velmi často rozhodují minuty či sekundy o životě a smrti. A uh, i počet uh, obětí dopravních nehod určitě poklesne. Uh, usnadní se doprava a bude možné, že se sníží počet dopravních nehod tím, že bude povinně zaveden e-call. V mojí zprávě jsou eh, členské státy vyzývány, aby spolupracovali s komisí eh, ve eh, v šíření povědomí v práci s veřejností, v šíření informací o důležitosti e-callu a také jsou členské státy vyzývány, aby se postarali o to, aby jednotlivé centrály pro nouzová volání nebyly přetěžovány, aby mohly reagovat opravdu rychle v případě, že je to nutné a že tedy na ně bude někdo volat. Eh, typové schválení. Eh, tady jsme se dohodli se stínovými zpravodaji. Komise by tady měla prověřovat, zdali eh, nouzová volání má být například také pro autobusy a jiné druhy vozidel. Vyzýváme komisi také k tomu, aby Eh, byla zavedena standardizovaná otevřená platforma, tak aby různé další služby na ní mohly navazovat. A tímto stanoviskem my chceme stávající, existující soukromé eh, systémy e-call eh, zachovat, nechceme je zakázat nebo zrušit, protože tady už se udělal velký kus práce, ale soukromé systémy tedy mají existovat i nadále a samozřejmě mm, pro pro nás jako pro parlament je to dobré, eh, že tady zdůrazňujeme také význam ochrany osobních údajů, protože toto téma bylo pro parlament vždycky důležité. Eh, já eh, si myslím i nadále, že je dobré, aby od roku 2015 do všech nových vozidel byl zabudován e-call povinně. Eh, pozměňovací návrhy se vyslovují také pro pozdější termín, ale většina poslanců, myslím, je proto, aby tyto služby byly zavedeny co nejrychleji. A myslím, že by to byl i dobrý signál směrem k radě v tom smyslu, že my, jakožto parlament, chceme zavést e-call opravdu co nejdříve. Kromě toho máme poz pozměňovací návrhy, o kterých se bude eh, hlasovat separátně, ale většina pozměňovacích návrhů jde, myslím, dobrým směrem, posiluje tento návrh. Některé jsou problematické, jednak je to povinné zavedení eh, e-callu u traktorů. Tady si musíme nejprve vyslechnout, co k tomu bude říkat komise, nežli eh, učiníme takovýto krok povinný pro traktory. Potom je to tracking, e-call, to je vlastně Eh, takzvaný eh, eh, spící systém a důležitá je lokalizace, aby se dalo rychle reagovat, ale současně ta data, ty údaje musí být rozumným způsobem chráněny. Pozměňovací návrhy další se týkají pozdějšího vstupu v platnost pro toto nařízení, ty já podporovat nemohu a myslím, že tím jsem se už vyjádřil k tomu, co je důležité a myslím si, že většina kolegů podpoří ty kompromisy, kterých kterých jsme již dosáhli. Děkuji. Ja, vielen Dank. Já vám děkuji. Už deset let se zabývám tímto tématem a mohu jenom říci, že moc krát děkuji panu Debakerovi za vynikající práci a za spolupráci se stínovými zpravodaji Nedá se k tomu vlastně už nic dodat. Myslím si, že členské státy pochopili, že musí něco udělat, že výrobci mobilních e, zařízení jsou připraveni, výrobci automobilů také, čili my bychom neměli ten tlak snížit. Souhlasím s tím, že pozměňovací návrhy, které to chtějí odložit na později, že ty bychom měli zamítnout, protože tohle nepotřebujeme. Bez našeho tlaku se nestane nic, to jsme viděli celých posledních deset let. Pokud nebudeme tlačit, tak se nebudeme nebude dít vůbec nic. Zavedení pro osobní automobily, to je první krok a já doufám a věřím a musíme se na to zaměřit, pověřit komisi, aby e, se podívala na další specifické kategorie vozidel. Nemusíme tím vybavovat každý traktor, ale e, myslím si, že nákladní vozidla, kamiony, autobusy, tam už bych to podpořil. Doporučuji všem, aby s tímto návrhem souhlasili. Děkuji. Thank you. Děkuji, pan Alchadrawi. Já vím, že paní Gurmaj se omlouvá, takže pan Alchatraoui. Ano, děkuji, děkuji, pane předsedo. Za stínovou zpravodajku ZITu chceme poděkovat zpravodaji za odvedenou práci. Byl to dlouhý proces, než jsme dospěli k harmonizované inter, implementaci interoperabilní služby e v celé EU. Evropská komise se zabývá už od roku 2005 a teď se to stalo prioritou za účelem zajištění bezpečnosti silnic v Evropě. A tato koherentní strategie tedy vychází z trojího regulačního přístupu, dotýká se systému ve vozidlech, telekomunikačních sítí a také ve veřejné bezpečnosti. E-call také přispěje k naplnění nového cíle, který byl zaveden v akčním programu pro bezpečnost silnic s cílem omezit počet úrazů v Evropě. Samozřejmě to podporujeme. A teď k těm pozměňovacím návrhům. V zásadě můžeme podpořit všechny návrhy, které předložila Olga Sehnalová eh, ve stanovisku za EMKO a všechny pozměňovací návrhy zpravodaje Bakera a souhlasíme také s některými z návrhů našeho kolegy z ELS, ale nemůžeme souhlasit s návrhy, které odkazují na soukromý typ schvalování e-call, protože to odpovídá komerčním zájmům a tam by neměly platit žádné standardy pro schvalování typu. Týká se to také převádění údajů v těch soukromých systémech e-call. A pokud je o veřejnou bezpečnost, některé pozměňovací návrhy nepodporujeme, chceme odmítnout ty, které by měly prodloužit nebo odložit lhůtu pro implementaci nařízení. Je to priorita s tím, že tyto věci, ten systém by byly připravené do února 2015 pardon, do října 2015 a ne do roku 2016. Takže celkově se domníváme, že se to um, ubírá správným směrem a doufáme, že hlasování zítra dopadne dobře. Děkuji. Děkuji, paní Lichtenbergová. Děkuji. Jak už bylo řečeno, já nejsem z tohoto návrhu úplně nadšená, čistě z toho důvodu, že to je jakási záminka pro to, abychom něco udělali. To nezabrání nehodám. Doba odezvy může být kratší v některých případech, takže já si opravdu myslím, že to musíme jednoznačně dát najevo. Jde jenom o to, abychom zabránili ho nehodám. Tam nebude žádný hlas, který řekne teď zabrzdi. Já myslím, že ten marketing není správně nastavený. To je první věc. A za druhé, jak už jsem říkala, kromě ochrany údajů jsou tady ještě další problémy. Pozměňovací návrh 17 je důležitý, je potřeba dodržet technologickou neutralitu. Nemůžeme prostě vytvářet velký biznis pro monopoly. Nechci nikoho jmenovat. Takže já myslím, že potřebujeme spolufinancování EU pro e-call, protože toto je něco, co souvisí nebo co sem bylo začleněno kvůli většině a já myslím, že aktiv přenesené pravomoci musí být omezené. Musí to odpovídat spolurozhodování, pokud je o relevantní věci. nechceme zbytečně moc legislativy. Nechceme to rozšiřovat i na vozidla, ve kterých to bude špatně použitelné, obtížně použitelné. A kde je stejně e, otázka, jestli se to vůbec má použít. Zmínili se tady traktory. Musíme se na to pořádně podívat. Musíme se zamyslet nad tím, jestli vůbec stojí za to. I když samozřejmě v zemědělství a v lesnictví bývají nehody horší protože ty stroje jsou hodně těžké. A já myslím, že musíme také akceptovat že v řadě strojů to možné nebude. Takže já musím říci, že jsem poměrně skeptická, co se týče praktické proveditelnosti eh, v souvislosti eh, s těmi regiony eh, či zeměmi, kde musí, musí mít tyto centrály pro nouzové volání. To se dá těžko řídit regionálně. Ale myslím, že v IMKU se diskutovalo o tom, že Eh, by se to dalo propojit s mm, číslem 112. V některých evropských regionech máme velmi špatné zkušenosti s centralizací takovýchto služeb, kde já to znám ze svého vlastního regionu, kde vlastně potom vyjedou tři sanitky na jednou, ale k další nehodě potom nepřijede žádná, protože žádná není volná a to samozřejmě je opravdu velice problematické. Takže tam to ještě nefunguje tak, jak by mělo. A já si myslím, že hlavní e, zdroj chybovosti do budoucna je otázka, jakým způsobem centralizovat a jak zpracovávat tyto, tato nouzová volání. A vlastně nejde vůbec o technické vybavení těch automobilů jako takové. Tam si myslím, v té centralizaci, mohu říct i ze zkušenosti, že ta centralizace ta, eh, to bude takový kámen úrazu a to se netýká jenom jednoho regionu, ale více regionů, takže eh, Až se tohle to uzavře, tak se budeme muset podívat opravdu důkladně na implementaci eh, aby se to v některých eh, zemích nějak neignorovalo, protože pak se někdo v Rumunsku na okresní silnici spolehne na to, že bude fungovat e-call a nestane se vůbec nic, takže proces implementace musí probíhat opravdu velmi přesně, musíme ho přesně sledovat, i informace musí být velmi přesné, protože eh, potom bychom vzbuzovali zdání jistoty či eh, bezpečí tam, kde ale vlastně proto není žádný důvod. Takže já si myslím, že bychom s tím tím nemuseli až úplně spěchat, eh, eh, co se týče technického vybavení. Tam je třeba také ještě dořešit určité věci ehm, v těch technických, eh, v té technické oblasti. Takže já si myslím, že spíše jde o technologickou neutralitu a že tady není kofinancování z EU. A také jde o to, abychom se ne, jak si nepustili do nějakých um, choulostivých rozhodování, například které zemědělské stroje mají mít e-call, které ne. Tam si myslím, že máme ještě problém, ale neměli bychom být příliš velkorysí, jak si s předáváním uh, našich kompetencí. To bychom uh, my jako parlament tady měli být opatrní. Jinak v podstatě je tady celá řada pozměňovacích návrhů, které uh, kompromisů, tedy, které jsou pro nás v pořádku, ale jak jsem říkala, chtěla bych pozvednout varovný hlas a upozornit na uh, tyto oblasti, o kterých jsem mluvila a ve kterých máme ještě co dohánět, zejména v procesu implementace. A podle mě to zdaleka není vyřešeno. Děkuji. Mr. Rike, Děkuji, pan Rike. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dovolte mi poděkovat panu Debakovi za práci, kterou odvedl a také duch, eh, v jakém pracoval. Mohu s tímto návrhem eh, obecně souhlasit, ale mám několik komentářů. První komentář se týká zavádění těch center tísňového volání PSAP. On eh, nesouhlasil pozměňovacím návrhem, který navrhoval na to, aby tam ještě v tom systému bylo druhé, bylo druhé tlačítko, které by se aktivovalo v případě, když voláte asistenci v případě poruchy. A eh, tam vlastně bylo, eh, mělo to být za tím účelem, aby nedocházelo právě k přetěžování těch tísňových center. Nechceme, aby toto tlačítko bylo povinné, ale byl to tedy tento pozměňovací návrh. A pak je ještě zde druhý pozměňovací návrh, který jsem podal a ten se týkal e, změny, že by se to mělo vlastně od roku toho 2015 posunout až do roku 2017. Není to tak, že bychom to chtěli odkládat, protože já usiluji o efektivitu, stejně jako ostatní kolegové, ale problém je v tom, že pokud chceme zavádět ta centra PSAP, Ehm, tak zároveň ještě i automobilový průmysl musí mít dostatek času a nebude tam dostatek času na, to, na tu spolupráci mezi automobilovým průmyslem a centry tísňového volání. Myslím si, že ta časová lhůta eh, je nedostatečná. Ta lhuta, eh, kterou budou potřebovat automobiloví výrobci na to, aby zaváděli tyto systémy do těch výrobků. Takže my bychom eh, chtěli, aby se vlastně uvedl v soulad časová, ta, ten časový plán pro eh, zavádění těch center tísňového velání s automobilovým průmyslem, protože je dost těžké um, tyto lhuty dodržet, ale chtěl bych zdůraznit, že nechceme o to, aby se to celkově všechno odkládalo, aby se to posouvalo. Ale zároveň, pokud tam stanovíte stejnou lhutu pro, obě tyto, pro oba tyto cíle, tak to bude problém um, automobilový průmysl musí mít čas na to, aby se uspůsobil těmto novým pravidlům. Um, také zatím ještě eh, jsou tam ty systémy neodpovídají těm ehm, požadavkům, takže musíme tam nechat dostatečný čas, až, eh, až teď je to vlastně podobné, jako to bylo v případě Eh, mobilní telefony je, že vlastně nejprve musíte mít dobré sítě, funkční sítě a potom teprve můžete mm, mít požadavky na ty přístroje. Nechci, aby to znělo nějakým zavádějícím způsobem, ale je to tedy, jde to, aby tam bylo dosaženo té schody s těmi technickými požadavkami. Děkuji, paní Debrý. Děkuji za slova, pane předsedo. Chtěla bych se vyjádřit k několika otázkám a komentářům, které jste zazněli a poté ještě dám slovo kolegu nebo kolegyni z Gře pro podnikání. Za prvé, chtěla bych reagovat na to, co řekl pan Rike. Dovolte mi zdůraznit, že co se týče těch center tísňového volání, tak tam je to tak, že už jsme připravili akt přenesené pravomoci, který se týká právě PSAP. Bylo to v listopadu 2012, kdy byl tento akt schválen. A tento akt byl připraven ve spolupráci s členskými státy. Není to tak, že by komise sama přišla s nějakým návrhem a nebrala v úvahu eh, tento návrh nebrala v úvahu názory členských států. Bylo to prodebatováno s členskými státy a my teď vycházíme z tohoto aktu přenesené pravomoci. Dále také vycházíme z operačního testu, který se prováděl v rámci projektu Hero. Není to tedy tak, že legislativa, která se týká schvalování typu najednou jen tak čistá jasná zde byla předložena a nic jiného se vlastně mezi tím neřešilo. No a dále chtěla bych se ještě vyjádřit k těm e, voláním, které se netýkají tísňového volání. Je to tak, že členské státy mají volnost v tom, aby si uspořádali svůj vlastní systém, aby zjistili, jaký systém je pro ně nejvhodnější na základě jejich eh, podmínek. Chtěla bych se také vyjádřit k tomu, co říkala paní Lechtenberger. Ty ptala se, nebo reagovala na to, že je zde nebezpečí nedostatečného pokrytí území tohoto systému. Já chci říct, že ten systém e bude opravdu fungovat. Proč? Protože roaming eh, se vlastně bude, ehm, bude sdílen nebo bude ehm, poskytován jednotlivými telefonními, telefonními mobilními operátory a bude to vlastně stejný systém, jako je e, tísňové číslo 112. Ještě je zde další prvek, e, k kterému se chci vyjádřit, to je datum, kdy tato legislativa má e, nabít účinnosti. Myslím si, že zatím jsme teprve ještě na začátku, ale domníváme se, že ten, to datum je proveditelné, také s vámi počítáme a doufáme, že i vy budete usilovat o to, aby ten, ta lhuta byla dodržena. Děkuji. Děkuji. Vy jste eh, říkala, že ještě dáte slovo kolegyni, s kolegovi z eh, generálního ředitelství pro podnikání. Ano, děkuji, pane předsedo. Já se zastupuji GŘ podnikání. Rovněž bychom chtěli poděkovat výboru TRAN a zejména panu zpravodaji, panu Debakerovi, za návrh jeho stanoviska, který se týká návrhu našeho nařízení. A já se vyjádřím ke třem hlavním oblastem komentářů, které zde dnes zazněly. A zároveň se také vyjádřím k některým věcem, které se týkaly pozměňovacích návrhů. Začnu rozsahem působnosti tohoto návrhu. Zcela jistě je velice významné, aby rozsah působnosti byl jasně stanoven. V současnosti jsou zde určité pozměňovací návrhy, které si navzájem protiřečí. Návrh komise hovoří pouze o tom veřejném systému. To znamená, je to ten e založený na čísle 112. Myslíme si, že je důležité, abychom to jasně řekli a abychom na to trvali, protože jinak se zde může objevit celá řada ještě dalších aspektů, které by mohly být eh, nějakým způsobem ošetřeny, ale zatím nejsou. Dále ještě co se týče rozsahu působnosti, a na to už se narážela celá řada lidí v diskusi, se týkalo toho, na jaká vozidla se to má vztahovat. Ten návrh komise se zatím týká pouze e, automobilů, osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel, to znamená automobilů typu N1 a M1. A zatím ještě nemáme k dispozici žádnou konkrétní studii, která by se zabývala jinými vozidly. Pokud bychom přemýšleli o rozšíření působnosti tak by musela být nejprve vypracována studie, která se týká těch dalších druhů vozidla. Komise teď je velice otevřena rozšířit rozsah působnosti i na další vozidla, ale v budoucnu a musí to být založeno na výsledcích podrobné studie a zároveň také podrobného e, posouzení dopadu, včetně i e, posouzení nákladů, což zatím ještě nebylo provedeno u těch jiných vozidel. Například jste hovořili o traktorech. Dále, co se týče ochrany soukromí a um, ochrany osobních údajů. Komise samozřejmě souhlasí s parlamentem v tom, že je důležité mít naprosto jasná pravidla, která se týkají ochrany osobních údajů a z toho důvodu jsme tam do textu také uh, vložili doporučení pracovní skupiny podle článku 29. Mm, jde o to, že pravidla která jsou v tomto návrhu, musí být také podrobně stanovena i v, těch, v tom budoucím aktu. Komise navrhuje akt přenesené pravomoci. Některé pozměňovací návrhy teď navrhují, aby se to dělo prostřednictvím řádného legislativního postupu. A my v tom vidíme určitá rizika. Znamená to, že e-call by vlastně vstoupil v platnost a začal fungovat bez podrobných pravidel, která by chránila osobní údaje. A to zcela jistě není záměrem ani komise, ani Evropského parlamentu. Protože by se vlastně by nebylo možné mít ten uh, akt uh, vypracovaný v, během řádného legislativního postupu. A ještě co se týče toho data Mm, účinnosti nebo vstupu v platnost, souhlasíme s návrhem, který je v návrhu komise. Je to stejné datum, které je i ve zprávě Evropského parlamentu z vlastní iniciativy, takže my jsme ponechali stejné datum, které navrhl sám parlament. Domníváme se, že k tomuto datu už by všechno mělo být funkční a připravené k používání této služby. Je také důležité, že toto, toto pravidla se týkají pouze nově vyráběných vozů, netýkají se starších vozidel. Ano, děkuji ještě. Pan Debaker. Ano, já se velice stručně vyjádřím. Za prvé k tomu, co řekl pan Rike, ještě možná pak jedné nebo dvě, dvou věcí. Myslím si, že eh, když budete ve stresové situaci ve vozidle, které havarovalo a budou tam dvě tlačítka, tak je možné, že vlastně ještě více vás to zmate. Takže to je ten důvod, Eh, proč jsme byli proti. A pak tady ještě byla otázka, jak budou fungovat ta centra tísňového volání, eh, že, že by tam pak vlastně se museli filtrovat ty hovory, takže si myslím, že by bylo lepší, aby PSAP měli mít možnost filtrovat eh, ty hovory asistence v případě poruchy. A mm, tak souhlasím, že bychom měli trošku zatlačit i na ostatní orgány, aby se tento návrh dostal do praxe. Pokud to, se to odloží o rok, dva, tři, i když tam jsou určité technologické otázky, eh, myslím si, že bych se raději vydal tímto směrem. No a pak se ještě vyjádřím k některým dalším komentářům, například paní Lichtenberger, měla určité komentáře. Souhlasím s tím, že jste řidič a řidič nese odpovědnost. Někdo tento systém nechce označit za systém, který vám zaručí, že budete jezdit bez nehod. Samozřejmě, že řidič nese tu hlavní odpovědnost a nikdo neříkal nic jiného. V tomto ohledu tedy, pokud dojde k, mm, mm, pokud dojde k nehodě, pokud Eh, co se týče ochrany údajů, tak si myslím, že došlo k posílení, ke zpřísnění těch pravidel, ale zároveň eh, jde o to tedy, že, ta, že ty údaje musí být k dispozici centrum tísňového volání, aby dokázali dohledat automobil, musí mít k dispozici takové údaje, aby mohli lokalizovat vozidlo, aby mohli zareagovat co nejrychleji. Já si myslím, že by zde mělo být nějaké spolufinancování z úrovni EU, zejména co se týče systému e, ITS, takže to, bych, to jsem tam ponechal. A celkově si myslím, že zde panuje obecná široká podpora a tak e, snad v budoucnu to bude systém, který bude technicky fungovat a zároveň doufám, že, ta, no, že nové vozidla budou vybavena tímto systémem co nejdříve. Děkuji, hlasovat budeme zítra. Chtěl bych vám všem poděkovat a Jsou zde všichni stínoví zpravodajové, kromě paní postu. Takže pokud byste souhlasili, tak bychom se mohli podívat na bod 8. Potom bychom se podívali, čili nejprve bychom udělali stanovisko pana Groše a potom teprve mm, stanovisko nebo zprávu pana Čenčiana. Čili souhlasíte s tím, abychom se nejprve podívali na bod 8, eh, obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve společenství a tak dále? Ano. Eh. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, to stanovisko, které je zde připraveno, mám ho před sebou, vznikalo za okolností, které znáte. My jsme už měli už jsme se rozhodli o systému Stop the Clock, eh, abychom vyslali pozitivní signál o tom, že Evropská unie je připravena eh, tady eh, hledat a nalézt globální řešení na místo řešení čistě evropského. Poté, co proběhla tato schůzka, tak jsme se sešli s komisí a já musím říci, Eh, musím přiznat, že v rámci této schůzky z komise jsem nebyl informován o tom, že návrh eh, toho, aby ten systém Stop the Clock byl eh, nahrazen evropským řešením který, které se týká, tedy zejména v oblasti leteckého provozu v Evropě, že o této alternativě už se debatovalo eh, v rámci schůzky a že um, jak si to nenarazilo na souhlas. A proto já si myslím, že na rozdíl od toho, co jsem tehdy říkal nebo napsal, eh, si nyní myslím, že eh, je, by bylo dobré eh, využít tu možnost, že ten systém eh, Stop the Clock by eh, fungoval do roku 2016, kdy dojde k dalšímu setkání ICAO, kde se budou řešit nejen opatření, ale také přesný časový harmonogram globálních řešení pro tuto oblast. A proto jsem to stanovisko jak si nasměroval tímto způsobem, abych vyjednavačům eh, dal eh, volný prostor. Stop the clock tedy do roku 2016 a potom, jestli mezi Evropskou unii a členský jiným některými státy bude možné do, uzavřít bilaterální dohody, tak to je šance, kterou bychom neměli eh, nevyužít, neměli bychom jaksi promeškat. My jsme navrhovali, že eh, v těch bilaterálních dohodách, kterých máme mnoho v oblasti dopravy, bychom měli tento aspekt také zdůraznit a nedívat se na něj jaksi na, jako na aspekt um, zcela separátní. A potom, jestliže na úrovni ICAO v roce 2016 nebude dosaženo uh, žádného konkrétního rozhodnutí v oblasti z hlediska to, uh, způsobu řešení a časového harmonogramu, pak tedy od tohoto data od roku 2016 by uh, přišel eh, mm, jaksi k uplatnění ten eh, airspace approach, tedy mm, evropský vzdušný prostor. Já si myslím, že do roku 2016 nemáme moc času, neměli bychom ten čas eh, ztrácet, měli bychom dát najevo, že jsme připraveni diskutovat a nyní už si jaksi nastavujeme směr, kterým půjdeme po roce 2016. Čili Nebudeme se jaksi zbytečně sklánět před mezinárodními institucemi, je to jenom jedna z možností, které navrhuji a jsem mm, zvědavý na reakce, i když si je už mm, od některých frakcí zejména umím představit k tomuto tématu, ale o co jde mně je e, to, že bychom měli mít na globální řešení, nejenom evropské řešení, které, na které se ostatní mohou dívat jako na provokaci a jiní se na ně mohou dívat jako na řešení minimalistické takže já myslím, že hledáme eh, zlatou střední cestu, to je obsah toho stanoviska, které jsem připravil a těším se samozřejmě na vaše komentáře. Děkuji, nyní pan Alkadraj. Děkuji za slovo, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat panu zpravodaji. Děkuji také zpravodaji za jeho práci a za jeho vysvětlující um, příspěvek. A v následujících 48 hodinách se budeme dále zamýšlet, nežli eh, tedy neuplyne eh, lhuta pro pozměňovací návrhy. Já souhlasím s panem zpravodajem eh, v tom, že bychom měli se snažit o globální řešení, které by ale mm, nám ponechalo určitou flexibilitu na to, abychom mohli vyčkat na globální řešení. Jeho návrhy jsou velice rozsáhlé Eh, my jsme se dohodli, že nyní budeme vyčkávat, co se eh, stane v rámci ICAO do roku 2016. Ale mm, vzniká tady otázka, jestli ten systém Stop the Clock opravdu musíme, bychom měli rozšířit, prodloužit třeba až do roku 2020. Já si myslím, že to, je, to by bylo eh, jaksi příliš mnoho. Uh, Eh, v prvních letech určitě budeme potřebovat flexibilitu, tam souhlasím se spravodajem. Moje druhá připomínka k rozsahu působnosti. Já nevím, jestli jsem vás pochopil správně, ale mám takový pocit, že zpravodaj e, rozsah působnosti chce omezit na vnitroevropské lety od roku 2016 tedy a že e, ta ustanovení nemají platit e, pro lety za hranice evropského vzdušného prostoru a pro přelety. E, já nevím, jak se k tomu staví evropské letecké společnosti a myslím si, že eh, dozorové orgány pro leteckou dopravu musí eh, mít možnost splnit svůj úkol, zejména pro ta letadla, která pouze přelétávají nad evropským vzdušným prostorem a nepřistávají zde. To je věc, na kterou se musíme ještě zaměřit, kterou musíme prověřit. Další otázka, dokdy prodloužíme systém Stop the Clock a další otázka se týká tedy rozsahu působnosti, jinak eh, podporujeme všechno. Ale naše stanovisko ještě není definitivní, protože, jak jsem říkal, tyto dvě věci, eh, o těch se musíme ještě bavit. Paní Meissner má nyní slovo. Děkuji vám. Já mohu říci, že my za ALDE tady pana Groše opravdu velice podporujeme. Je jasné, že nemůžeme jít hlavou proti zdi, co, co se týče ETS a my jak si, si nemůžeme představovat, že my v Evropě jsme eh, jacísi předjezdci a všichni půjdou za námi. To se neosvědčilo. A uh, ICAO také nehledá rychlé řešení ani globální řešení. Eh, možná, že k tomu dojde, ale bude to trvat. Takže ten postup, který navrhuje Matěj Groš, považuji za správný, abychom tedy prodloužili stop the clock, ale současně se musíme zamýšlet nad tím, co se bude dít potom, protože rok 2016 e, eh, přijde i kaos nějakými návrhy a my nevíme, jak budou vypadat. A měli bychom se pokusit, e, jak si, jednak se zamyslet nad tím, jak zachovat ten tlak, který um, je opravdu nutný k tomu, aby byla dosažena globální dohoda a současně se musíme zamýšlet nad tím, abychom uh, evropskou letovou dopravu nedostávali do nevýhodné situace z hlediska konkurence. Uh, tedy já si myslím ale, že z obou těchto hledisek jde návrh um, kolegy Groše správným směrem. Uvidíme, co vyplyne z dalších diskusí a hlavně, co se bude dít na mezinárodní úrovni. To je také rozhodující. Nejen to, co uděláme my, ale i to, jak ostatní budou reagovat. Nyní paní Lichtenberger, já vám děkuji toto téma ETS je samozřejmě e, velice složitá e, úloha pro nás, pro všechny. E, nesmíme mm, jaksi usnout na Vavřínech a zapomenout a nepokračovat v práci, protože nevíme, co přijde z druhé strany. Eh, a já si nemyslím, že bychom tady získali v krátké době progresivní většinu. Eh, a je to tedy problematická oblast a já jsem, mám v kontakty s americkými nevládními organizacemi, které nás stále žádají, abychom to nevzdávali příliš brzo a příliš rychle, protože jinak eh, jenom tak, jenom díky nám se podaří například vytvářet tlak i ve Spojených státech a jenom díky tomu se může vůbec něco pohnout. Čili náš postoj ovlivňuje také možnosti a šance nevládních organizací v jiných oblastech světa, které jsou na stejné vlně jako my a snaží se ve své vlastní zemi dosáhnout toho, abychom měli jednotný systém konečně už pro tuto oblast, eh, který bude efektivní a um, fungující. Já samozřejmě Eh, mám o té info, situaci stejné informace jako zbytek kolegů, ostatní kolegové, ale ráda bych jenom apelovala na všechny. Pro nás bude nutné, eh, abychom s nevládními organizacemi mimo Evropu udržovali kontakty, abychom s nimi navázali další kontakty a abychom uh, Eh, je informovali o tom, o čem my tady rozhodneme, protože pro jejich strategické plánování je velice důležité, aby věděli, jestli Evropská eh, unie eh, už to vzdala a vůbec se nepohybuje, anebo jestli je tu ještě alespoň nějaká naděje na inovativní řešení vycházející z Evropské unie. Takže já si myslím, že je důležité opravdu tady pěstovat kontakty s nevládními organizacemi, mluvit s nimi a postupovat postupovat koordinovaně, protože pokud například eh, za rok nebo já nevím, eh, by vznikla v USA nějaká šance, eh, na pohyb správným směrem, tak my bychom jak si to neměli neměli mm, rušit nebo eh, poškodit tento pohyb tím, eh, že vlastně naše rozhodnutí odložíme eh, na nějaký bod v nekonečnu. Naši kolegové doufají, že my se nevzdáme příliš brzy. My tedy podporujeme pozměňovací návrh číslo 8, protože tam se mluví o budoucích vyjednáváních a může, může tento návrh otevírat určitou perspektivu, ale um, samozřejmě je to opravdu obtížné. Eh, jedna možnost je vzdát to a vyslat takový signál, že Evropská komise se na něčem dohodla a když eh, někdo proti nám eh, se jenom podívá, tak my okamžitě odpadneme a utečeme od toho. A na druhé straně je strategicky se připravit na to, že nemáme příliš mnoho přátel v rámci ICAO nebo v rámci mm, jednotlivých vlád, obecně řečeno. Čili eh, ta, ten eh, jediný malý eh, nevýznamný nástroj, což je jediná věc, kterou máme nyní v ruce, tak nemůžeme se ho vzdát. Mám pocit, že za komisi zde nikdo není zastoupen? Bez mikrofonu, bohužel. Dobře, takže to je jejich chyba, nikoli naše chyba, takže dávám slovo panu Matějovi. Ich Děkuji za všechny připomínky. Já chápu, samozřejmě my si vzájemně rozumíme, já chápu i vaše pochybnosti, eh, že eh, o tom, jestli najdeme dobré a uvěřitelné řešení, ale eh, ten návrh, který máme teď před sebou, Ehm, vy jste tady mluvili o kontaktech s nevládními organizacemi. Ehm, já myslím, že tímto návrhem vyšleme signál také směrem k ním, že Evropská unie říká, že v roce 2016 ehm, budeme vědět víc a v roce 2020 třeba budeme mít globální řešení. Já myslím, že to je opravdu silný signál Eh, oproti jiným, eh, jiným přístupům, kdy vlastně se eh, hodně mluvilo, ale výsledek nakonec nebyl vůbec žádný. Proto bych chtěl říci, my bychom mně osobně by bylo milejší, kdybychom měli konkrétní a jasné řešení od roku 2015. Já tedy ale navrhuji jasné evropské řešení od roku 2016 a od roku 2020 třeba globální řešení. Um, já si myslím, že to je signál, který eh, je pozitivní, který se dá navenek jaksi dobře prodat a děkuji vám předem za podporu. Thank you. Can I... Děkuji za slovo. Eh, děkuji. Chtěla bych říci, že 18. prosince je lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Je to do 4 hodin odpoledne 18. prosince. Můžete předkládat pozměňovací návrhy. Ještě jednou opakuji, je to tedy 18. prosince, říká pan předseda, ve čtyři hodiny a hlasovat se bude ve výboru TRAN 21. ledna. Další bod se týká společného systému evropského, evropského systému společného, <laughs> pardon, společného evropského nebe. Takže máme zde eh, stanovisko pro výbor ITRE, máme zde pana navrhovatele. So, Antonio, you ready to start? Antonio, můžete začít? Prosím. Presidente, molto velocemente e non... Eh, Pane předsedo, velmi rychle. My jsme navr- nenavrhli žádné změny. Až na to, že když se podíváme na to, jestli je vhodné odložit to až do roku 2016, vzhledem k politice financování, má to být financováno veřejným i soukromým sektorem, bylo by asi dobré, kdybychom takto postupovali. A když se podíváte na pozměňovací návrhy, moc jich nepřišlo. Myslím, že potřebujeme mínus u pozměňovacích návrhů paní Tykau, jsou dva. podstatě jde o to, že bychom se neměli odchylovat od finančních nařízení. Já si myslím, že bychom to měli ponechat jen pro určité případy. A druhá věc je mandát komise a to by mělo platit až do konce roku 2016. Děkuji. Pan předseda bez mikrofonu. Všichni už mají dnes vánoční náladu. A to mi působí problémy. Komise, generální ředitelství pro změnu klimatu, já se omlouvám. My jsme to posunuli dopředu, nemůžete za to vy, ale my. Takže se nesmírně omlouvám. Pan Alchadrawi a pan Danelis. Δεν έχω να προσθέσω πολλά πράγματα σε αυτά που ήδη μας είπε ο Αντώνιο. Ehm, Já bych se chtěla vyjádřit k tomu, co říkal Antonio. Většina pozměňovacích návrhů, eh, které přijal on, můžeme podpořit i my. Eh, návrh komise eh, od samého začátku byl velice dobrý, takže si myslím, že můžeme tento návrh podpořit. <laughs> Měli bychom najít někoho z komise. Nebo paní Meissnerová? My jsme dneska strašně rychlí, my se pořád sami sebe předbíháme. E, já chci říci, že e, máme mm, předložit stanovisko pro radu. E, tady jde o výzkum a Horizont 2020 a tento návrh je také důležitý pro jednotné evropské nebe. A tak, jak říkal Antonio, on sám pozměvací návrhy nemá, já také ne za ALDE. Myslím, že ten návrh je dobrý a proto ho můžeme opravdu podpořit. Je to velmi... Myslím, že to hlasování bude zítra velmi jednotné, eh, alespoň v tomto bodě. Takže pan Baldwin. Parlament je ve schodě. Pane Baldwine, vůbec na vás netlačíme. Děkuji, pane předsedo, já jsem právě vstoupil do dveří, takže by bylo hloupé, kdybych se pokoušel reagovat. Požádám kolegu, aby to vzal za mě. Děkuji, pane předsedo. Chci jen říct, že samozřejmě naprosto souhlasíme s postojem pana Kančana. Také se domníváme, že je to klíčový návrh nejenom proto, že se tím zajistí kontinuita Cezara, ale musíme také zohlednit to, že teď začínáme uvádět Cezara do praxe a stává se z toho virtuální cyklus, který bychom chtěli zachovat. Musíme mít také na paměti, že je to technologický pilíř politiky jednotného evropského nebe, možná, že jediný pilíř, kde vidíme konkrétní výsledky. Zatímco v jiných oblastech ty výsledky pořád ještě na sebe nechávají čekat, třeba FAB. Tolik tady k, ke stanovisku pana Kančána. Děkuji. Mnohokrát vám děkuji. Takže eh, zítra snad ta harmonie opravdu vypukne. Alespoň doufám. Děkuji paní Bardram, protože zpravodaj tady pořád ještě je. Velice rád vám ještě dám slovo, pokud si přejete vystoupit k ETS. Děkuji, pane předsedo. A děkuji, že jste nám vyhověl. My jsme utíkali až z metra, takže jsem trošku zadýchaná. Ano, my jsme si to stanovisko přečetli, návrh stanoviska jsme si přečetli s velkým zájmem. Já myslím, že ve všech institucích zájmu celé EU je mít co nejdřív jednoznačný postoj a postoupit ku předu. Současně máme pocit, že náš návrh je z právního i technického hlediska solidní a dá se obhájit. Víme, že se dá implementovat a víme, že je slučitelný s mezinárodními zákony, s mezinárodními předpisy, které platí v mezinárodním leteckém provozu. A ještě důležitější je to, že podle mě ta ustanovení v naší legislativě odpovídají tomu, jak to dopadlo v ICAO, co nejvyšší možné míře. Nicméně navrhujeme, že mezinárodní stanovisko nebo stanovisko třetí země by omezilo jurisdikci EU to je kontraintuitivní. Znamenalo by to, že předpokladem je neudělat nic, když se něco dá udělat, že to předpoklad pro postup v roce 2020. To nám nepřipadá vhodné. A proto je podle nás důležité, abychom pokračovali dál, abychom pokračovali v implementaci smysluplné politiky EU, aby se tato politika skutečně uplatňovala, abychom tedy našim partnerům ukázali, že když EU přijme nějaká pravidla, nějaké předpisy, tak si za nimi stojí. To je z mé strany vše. Pokud vím, tak diskuze byla krátká, ale užitečná a doufáme, že budeme v diskuzi se spoluzákonodatci ještě pokračovat. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Dobře. Takže jsme dospěli k části našeho zasedání, která je neveřejná, takže musím všechny ostatní požádat, aby opustili sál. Zpětnou vazbu k trialogu budu mít já, máme tady paní Dejrak. A pak si uděláme přestávku před zasedáním koordinátorů z komisí. Takže žádám všechny, kdo tady být nemají, aby opustili sál a přejdeme ke zpětné vazbě k třístranným jednáním. Děkuji. If you could clear the room, please, quickly. Opustíte prosím rychle místnost. Mám teď příležitost poděkovat našim visiérům, sálové službě.